Excellent. Good afternoon to all participants of the... Dobré odpoledne. Všichni účastníci, všechny účastníky zdravím, přeji vám dobré odpoledne. Ehm, všichni se budou účastnit distančně, pro, platí to pro dnešek i pro zítřek. Ehm, pod číslo jedna, pořad jednání, nemáme žádné navržené změny, takže přijato. A rovnou teď tady můžeme dát sdělení předsedkyně. Já se musím vyjádřit. Teď běží eh, Evropský týden genderové rovnosti a jsem velmi ráda, že první zasedání výboru FAM v rámci, eh, probíhá v rámci tohoto týdne. Další výbory už měly zvláštní eh, činnosti, zvláštní slyšení a tak dále. Jak víte, my jsme společně s dalšími výbory eh, uspořádali řadu akcí v rámci tohoto týdne. Někteří se ještě nezúčastnili, ale čeká nás další práce v listopadu, například výbor Bač. Tam došlo k oznámení na poslední chvíli a bude se to týkat ještě dalších témat. Takže uspořádali jsme také s účastí eh, dalšího, dalších výborů eh, určité akce a to platí i pro dnešek. Jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit a která velmi dobře zapadá do týdne genderové rovnosti, mám prohlášení po rozhodnutí Polského ústavního soudu z 22. října, um, který rozhodl, že zakáže potraty eh, z důvodu defektu plodu. Myslím si, že to je neústavní a má to velmi eh, negativní dopad na ženská práda, práva. Odsuzuji rozhodnutí tzv. ústavního polského soudu. Eh, ten se rozhodl zrušit eh, bezpečné potraty, ne potraty obecně, a Ono to bude také záviset na ekonomické situaci daných žen. Některé se budou moci eh, dovolit odjet ze země, a jiné se například rozhodnou pro tajné potraty. A to často znamená, že riskují vlastní život. Eh, tento zákaz ehm, bude mít negativní dopad na eh, zdraví polských žen ehm, a víme, že tyto defektní plody často umírají během pár dní po narození. A je to za ohrožení ženského života. Je vidět, jak je zakořená misogynie. Také odsuzují eh, ne, eh, nespravedlivé policejní násilí proti manifestacím a eh, chtěla bych vyzvat všechny, aby se postavili za polské ženy a aby podnikly kroky. Dnes nemáme čas na žádnou diskuzi. Budu kontaktovat koordinátory FEM, v následujících hodinách a zamyslíme se nad tím, jakým způsobem můžeme eh, podniknout určité kroky. Uděláme to, co nejrychleji to bude možné. A teď už se tedy vrátíme k dnešnímu pořadu jednání. Okay, uh, I uh, just would like to... A ještě bych chtěla říci, že teď v tuto chvíli k tomu není diskuze, Ti z vás, kteří se hlásí v tuto chvíli, tady bych potřebovala vědět, eh, na jaký článek jednacího řádu odkazujete. Teď opravdu nemáme čas na debatu, čeká nás hlasování, čeká nás eh, volba místo předsedkyně. Na diskuzi nemáme prostor. Uděláme to v kontextu koordinátorů, schůzky koordinátorů po tomto zasedání. Ale dám slovo těm dvěma, kteří se hlásí, ale prosím opravdu odkažte na článek, eh, na základě kterého se chcete vyjádřit. Takže paní Delapisa, prosím. Dobré odpoledne. Já bych chtěla zmínit eh, to, co říkala paní Regner, je Ehm, neměli bychom politicky eh, nějakým způsobem hodnotit rozhodnutí eh, členských států, i když to podkopává principy EU a demokratické principy obecně. Uh, thank you very much. I don't share... Děkuji vám. Eh, já s tím úplně nesouhlasím. A další kolegyně? Uh, Alice Künke. Alice Künke. Děkuji. Já jsem žádala o slovo u třetího bodu na pořadu jednání, ale teď bych chtěla přidat k tomu, co, na, eh, co nebo chtěla bych říct, že naprosto souhlasím s tím, co jste řekla. Ano, děkuji a děkuji také za stručnost. Dobře, takže bod tři. Jak už tady eh, řekla Alice, volba druhého místo předsedy či druhé místo předsedkyně. Máme k tomu příslušný postup, který, ehm, který budu respektovat. Ještě než se dostaneme k samotné volbě druhého místo předsedy či předsedkyně, chci ohlásit eh, jména náhradnic a chci zdůraznit, že pokud dojde k nějaké změně, musí politické skupiny informovat předsedkyni nyní. Byla jsem tedy informována, že pokud jde o Renew, tak eh, místo paní Karen Malkior bude paní Radka Maxová. Máme ještě nějaké další náhradníky? Nebo změny? Nikoho nevidím. Takže teď bych chtěla ověřit eh, usnášení schopnost. Dosáhli jsme tedy kvora. Máme devět eh, poslanců, jedna čtvrtina. Takže bych vás chtěla poprosit, abyste nám zasignalizovali, přihlaste se, přihlaste se, abychom ověřili usnášení schopnost. Teď si to ještě spočítám. Je to v pořádku, je to v pořádku, máme kvorum. Takže usnášení schopnost máme. Tím jsme dokončili tuto část příslušného postupu a teď tedy chci vyzvat k nominacím pro volbu druhého místopředsedy či místopředsedkyně. A Alice se už hlásila, takže prosím, máte slovo Alice Kunke. Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že můžu nominovat uh, Silvio Spire, novou kolegyni za zelené. Je to tedy naše kandidátka na druhou místo předsedkyni tohoto výboru. Takhle vypadá naše nominace. Děkuji vám. Dobrý den. So just one little moment, I just... Prosím o vteřinku, musím se podívat, kdo se hlásí. So, um, I have... Mám tady dvě přihlášky o slovo. Ještě než předám slovo, tak eh, teď jde o výzvu k nominaci pro volbu druhé místo předsedkyně. Chci se zeptat, kdo se hlásí, kdo žádá o slovo. Vyzývám tedy k nominacím pro volby druhého místo předsedy či předsedkyně. Paní kolegyně má slovo. Paní Pereira. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěla... Já jsem se jenom chtěla přihlásit, abych eh, ukázala, že jsem k dispozici, abychom ověřili kvorum. Dobře, chápu. Teď prosím další. Kolega, kolegyně Rodriguez. Mr. Rodriguez, you have the floor. So I... Paní Rodriguez eh, se hlásí pořád, pokud jde o bod výzva pro nominace pro volbu druhé místo předsedkyně. Zdá se, že kolegyně teď není k dispozici, nebo se hlásí k jinému bodu na pořadu jednání. Už se nehlásí. Dobře, Máme jednoho kandidáta, nebo zazněla tady jedna nominace, paní Silvie Špurek. Silvie, souhlasíte s vaší nominací? Prosím, máte slovo. Mrs. Spurek is not online. I, I just, we just check. Ještě jednou si to tady ověříme, jinak bychom museli tuto věc odložit. A ty members, za čas... Že poslanci a poslankyně, prosím, musíme si udělat malou pauzu, musíme zkontrolovat, jestli paní Špurek je napřímu nebo ne. Bude to jen chvilička, pak budeme pokračovat. Um, Chci vás informovat, poslanci a poslankyně, obdrželi jsme informace, že byla připojená, ale teď připojení ztratila. Takže kontrolujeme, čím to je, jestli je to technický problém nebo ne. So, uh, dear members, it's... Poslanci a poslankyně, zdá se, respektive je jasné už, že máme technický problém. Severšporek byl, byla uh, eh, připojena, ale ztratila spojení. Takže navrhuji následující postup. Abychom přerušili proces volby na pár minut abychom s ní navázali spojení a abychom zahájili nyní to vzdálený, vzdálený hlasovací postup, eh, na dálku tedy hlasování a potom, abychom eh, to dokončili. Čili tímto teď přerušuji volební postup druhé místo předsedkyně a dostáváme se k otevření hlasování na dálku o pozměňovacích návrzích. A toto hlasování bude otevřené, zahájené od 2.10 do 15.40. Od 2 hodin 10 minut do 15.40. Všichni eh, jsou na dálku, kromě mě, budou tudíž hlasovat e-mailem takže ten co celý postup znáte už poměrně dobře. A je to o pozměňovacích návrzích k následujícím bodům 4. Silná sociální Evropa pro transformaci. Paní Jedvika Višněvská za EKR je zpravodajka. Genderová perspektiva covidu a krizovém období. Francis Fitzgerald za EPP. Evropská strategie pro genderovou rovnost. A sedm genderová dimenze politické soudržnosti Lena Dupont. Ti, kdo hlasují, obdrží všechny instrukce e-mailem. Nyní ověříme kvórum pro poslance, kteří hlasují. Takže prosím, zmáčkněte to tlačítko pro zvedání ruky v rámci hlasovacího postupu. Ano, dosáhli jsme kvóra. A tím zahajuji hlasování. Dvě deset až 15.40. Výsledky budou sděleny e-mailem a hlasování pro bod 4 se bude konat zítra. Hlasování o finálním textu body 6, 5, 6, 7 pro v průběhu zasedání FEM 9. listopadu, takže dlouhý seznam. A s tím nyní zahajuji hlasování. A vrátíme se k bodu 3. Pořadu jednání uvidíme, jestli už máme spojení s paní Špurek, protože je nezbytné, abychom s ní spojení měli. Zdá se, že už to funguje. Takže Silvie, souhlasíte? Mrs. you have the floor. Can you press the speak? Máte slovo, jenom musíte stisknout tlačítko speak. Silvia Spurek, please, do you consent the nomination? Souhlasíte s nominací se jmenováním na, do funkce druhé místo předsedkyně? Sylvie je připojená, ale ta, a teď právě napsala, že souhlasí s touto nominací. My to vyfotíme a zaneseme do protokolu. A tím jsme učinili zadost podmínkám zvolení druhého místopředsedy či místopředsedkyně. A tímto svolujeme s volbou aklamací. Tedy, pardon, ještě předtím musíme ověřit, že Sylvie je plná eh, řádnou poslankyní a členkou výboru, vyplnila prohlášení o finančních zájmech a prohlášení eh, etického kodexu. A důležitý bod pro náš výbor je, že v složení předsednictva odráží eh, rozmanitost nem, nem, nemohou být ze stejného členského státu a nemohou to být pouze muži nebo ženy. A je tu několik poslanců, poslankyň, kteří si přejí se vyjádřit, takže vezmeme postupně. Paní Anderson jako první. Dále paní Rodriguez a paní Melchior. Víte, že když volíme distančně, tak je to trošku komplikovanější než obvykle, když tu jsme osobně. Takže Kristina Anderson má slovo. Chviličku, děkuji. Ano. Já jsem proti volbě na dnešním zasedání, to si nemůžeme dovolit. Eh, prostě jak se eh, vlastně hlasuje eh, paní Šporek, jestli tady chvílemi je, mi není. Takže já bych tedy skutečně prosila, abychom dneska nevolili místo předsedkyni, abychom to skutečně nechali na nějakou jinou příležitost a to prezenční. Děkuji. Thank you. I just take, uh, I... Děkuji. Beru na vědomí, co jste řekla. Eugenia Rodriguez, it's your, the word. Paní Rodriguez. Connection is not very good. Nemáme příliš dobré připojení. Takže Karen Melchior. Děkuji. Já jsem jen chtěla, aby se zaznamenala co, to, co řekla paní Anderson. Já nechci se ohrazovat, ale chápu paní Anderson z hlediska technických problémů v tom procesu volby. Děkuji. Ještě jednou, pana Rodriguez, zmášněte pouze tlačítko spíš tepr, speak teprve až, když chcete hovořit. Takže prosím. So is speaking. Nikdo není slyšet a nikoho nevidím z další žádosti o slovo. Beru na vědomí, co řekla paní Anderson a paní Melchior rozhodnutí je následující. Podle jednacího řádu je vše v pořádku. Ale nechci, abychom teď volili aklamací, protože beru na vědomí to, co bylo řečeno. Máme souhlas paní Špurek. Je to samozřejmě složitá situace vzhledem k distanční účasti, což znamená, že poslanci tu nejsou osobně. To může trvat ještě nějakou dobu. Víte, co se teď děje v parlamentu a ve světě. Takže alespoň ti, kdo jsou jmenováni, by měli být vidět na obrazovce. Já to beru vážně. Takže odložíme hlasování aklamací na zítřek, na začátek. A nebo, pardon, další informace zítra to nejde, takže to musíme odložit na 9. listopadu. Všechno, co se doteď dělo, je bereme v úvahu. Zelení nominují Silvii Špurek, všechno ověříme ale volba aklamací nebude teď, protože Silvia, která byla řádně jmenována i když jsme obdrželi její souhlas, tak beru na vědomí to, co tu poslanci řekli. že to uděláme 9. listopadu. Já se omlouvám. Ale je to mimořádná situace v souvislosti s covidem. Musíme postupovat podle jednacího řádu a na základě pravidel, demokratické účasti. A tím se dostáváme k bodu 8, a to je uzavření té mezery v eh, odměňování mezi muži a ženami eh, v digitálním kontextu. A slovo dostává Marie Carvajo. Budu hovořit portugalsky. Vážení kolegové, Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl poděkovat za těch více než 200 pozměňovacích návrhů, které jsem dostala ke své zprávě vzhledem tedy k tomu tématu, a to je zapojení žen do procesu digitalizace, do digitální ekonomiky. Je to skutečně velmi důležité, poněvadž v posledních měsících právě moderní technologie digitální, eh, že hraje v našich životech eh, daleko větší roli než eh, dříve a je samozřejmě nepřijatelné, aby ženy byly opět diskriminovány nebo pokulhávaly kde si vzadu. Proto jsem vypracovala 35 kompromisů, které tuto zprávu mají doplnit a podpořit. My jsme eh, s kolegy eh, vzali v úvahu to, že je skutečně třeba posílit roli žen v tom eh, digitálním věku a že je třeba, aby ženy byly řádně zapojeny, aby na to bylo dostatek prostředků. A mimo jiné tam také se obracíme na možnosti Eh, zaměstnávání eh, v digitální oblasti, eh, dále zaměstnávání ve státní správě, účast na politickém životě a tak dále. Já bych chtěla poděkovat kolegům a kolegyním, kteří se postavili k věci konstruktivně a kooperativně. Děkuji vám. Tak eh, děkuji a teď eh, Maria Manuel. Děkuji. Budu také hovořit portugalsky a eh, děkuji za to, jak se snažíš pracovat tvrdě pro naši podporu. Takže já bych eh, chtěla nejdříve poděkovat eh, naší zpravodajce, zpravodajce za otevřený přístup při vyjednávání, zejména pokud se týče různých podnětů, a které potom zapracovala a děkuji za ty od eh, frakce SAD. Ehm, hovoříme tady také o pozitivní Eh, diskriminaci a máme tady eh, fondy, které mohou používat nebo využívat podniky tak, aby se ženy dostávaly také do vedoucích pozic. Takové to, takováto opatření jsou nezbytná, eh, zejména proto, aby došlo k opravdu k citelnému posunu té neblahé rovnováhy mezi pohlavími. Jsou to právě ženy, které eh, jsou zde zatěžováni ještě svou pečovatelskou úlohou, kromě té krize, která dopadá na nás všechny. A dále jde také o digitální kompetence dívek a žen, které je třeba zvláště tedy eh, zohlednit a je třeba také eh, spolupracovat v této oblasti se třetími zeměmi. Potřebujeme digitální vzdělávání a digitálními projekty, které budou mít také tu pro ženskou sociální dimenzi. A měli bychom dosávat také um, ženy a dívky v Africe. see Karen is not... Uh... Tak eh, vidím, že Karen, naše další řečnice, je offline. A už ji máme, dobře. Giving me the floor. Thank you very much. Děkuji eh, za slovo. Děkuji také zpravodaji za práci zpravodajce, kterou, za práci, kterou ovedla na pozměňovacích návrzích kompromisních a já předpokládám, že ten kompromis nakonec bude docela dobře vyvážený. Eh, tak eh, pozměňovací návrhy eh, Renew se týkají nevýhod pro ženy v oblasti IT e a také, tedy IT a také v digitální ekonomice. Je třeba říci, že diskriminace žen v této oblasti není povahy, povahy biologické, ale společenské. S pohlavím nic nenaděláme, ale společnost, společenské povědomí je možné změnit. My máme také potom ženy, které mají různá postižení nebo eh, patří do eh, historicky marginalizovaných eh, etnických a podobných skupin. A tady pro ně je třeba zajistit hlavně tedy dostatečnou infrastrukturu a zapojení. Pokud se týče eh, eh, stereotypů, tak je třeba zajistit, aby nestali, nestály v cestě uskutečňování našich eh, snů, snů našich talentovaných spolupčanek. Pokud se vzdělávání týče, tak příslušné instituce musí zakomponovat do svých programu také tu genderovou eh, komponentu a zohledňovat potřeby žen a dívek už od raného věku. Eh, také to znamená, že eh, je nutné, aby také eh, se uzývalo více ženských hlasů na obranu a prosazování žen v digitální ekonomice. A další eh, také je třeba eh, ohlednit potřeby žen v daňové oblasti. Nejde vlastně o to, jestli někde dominují muži v nějaké profesi, ale problém je, pokud tato dominantnost by vytvářela překážky pro ženy a vyháněla je do jiných odvětví nebo do jiných studijních oborů a podobně. Eh, také je třeba Eh, se zabývat otázkou eh, genderovou, eh, genderovým obtěžováním a genderovým znevýhodňováním na pracovišti. To je, zbyte, toto je skutečně nutné, protože hm, jak si v té informační a technologické oblasti je to přítomno tak jako jinde. Eh, také by bylo třeba, aby eh, se dosáhlo lepší genderové rovnováhy ve finančních oblastech a také v oblasti startupů a v oblasti zakladatelů, respektive zakladatelek podniků. To se týká eh, zejména ženských podnikatelek v digitálním sektoru. Také Vyzýváme komisi a členské země, aby zajistili plnou implementaci ministerské deklarace závazků v oblasti digitální, včetně tedy závazků v oblasti, vůči ženám. Měly by se promítnout do eh, národních plánů. A teď ještě k eh, genderovému násilí, které se odehrává online to, to, to má mnoho podob, včetně třeba projevu nenávisti vůči ženám. A skutečně je třeba zabránit tedy zneužívání těchto technologií vůči ženám a zabránit také eh, převaděčství eh, lidí, tedy převaděčství žen. Doufáme, že tedy eh, se mm, dá tedy k tomu, eh, dá se tomu bránit například tím, že budou trestně postihovány eh, způsoby chování, jako třeba zasílání eh, necudných obrázků. Děkuji. Nyní Kristýna Alex. Yes, not a good connection. So I go to the next speaker and come back. Takže mm, přejdeme prozatím eh, k dalšímu řeči, další řečnici Elis Konke. Thank you. Uh, I have just uh, taken over the work. Děkuji. Já jsem uh, vlastně uh, převzala uh, toto téma po uh, kolegyni, která uh, Eh, dočasně odpustila, opustila náš výbor. A chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, jak se zhostila tohoto tématu. Eh, skutečně víme tím pádem, čeho je třeba se vyvarovat a hlavně, kde musíme být jiným. Děkuji, děkuji za slučnost. Zkusíme ještě jednou, jestli je připojená Kristýna Anderson. Eh, nedovoluje nám to připojení. Takže Angelika Anna, Angelika Anna Mdodrovská za EKR, ale není bohužel online, takže eh, Silvia Modek je je připojena? Není online. <clears throat> Takže to jsme prošli velmi rychle. Nemáme žádné další žádosti o přihlášky do debaty, tím pádem jsme ukončili tento bod našeho programu a přecházíme k bodu následujícímu. Právě se mi dostala informace, že paní de la Pisa se hlásí. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vaš... Máme tedy rozdíl mezi muži i ženami, pokud jde o přístup k technologiím a úloha žen v digitalizaci je naprosto nutná. Musíme eh, situaci eh, nastavit tak, aby to bylo atraktivní i pro dívky, a je to aspekt, který musíme brát v úvahu. Omluváme se, ale připojení bylo opravdu velmi špatné. Thank you very much. So, uh... Děkuji vám. Takže bychom dokončili tento bod a přejdeme k bodu 9, ženy a digitalizace.